Dámy a pánové, zahájíme hlasování. Prosím, posaďte se. Vamos a votar. S jednodušeným postupem budeme hlasovat o zprávě paní Kestinger o dohodě o dobrovolné dohodě o partnerství mezi EU a Středoafrickou republikou. Slovo má paní Kestinger, prosím. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. V, tom, v těch prvních hlasováních se jednalo o dobrovolné dohody o partnerství mezi EU s oběma e, africkými zeměmi. To byla Středoafrická republika a Liberie. Tato eh, dohoda zajišťuje to, že těžba dřeva bude legální a také obchodování bude legální s tímto dřevem. Týká se to tedy nejdůležitějšího hospodářského odvětví pro tento stát evropským konsumentům, obchodníkům je dávána jistota, že importované e, dřevo je legálního původu. Já bych chtěla poděkovat e, všem stínovým zpravodajům a dalším spolupracovníkům, kteří přispěli k tomuto důležitému bodu. Týká se to tedy e, jak ochrany životního prostředí, legálnosti obchodu a je to také v zájmu místních obyvatel. Děkuji vám. Děkuji, paní Kestinger. Budeme hlasovat o této zprávě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní budeme hlasovat o další zprávě paní Kestinger o dobrovolné dohodě o partnerství mezi EU a Liberií. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní přejdeme ke zprávě paní Hibner o nástrojích pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi. Hlasujeme společně o 17 pozměňovacích návrzích výboru REGI. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 24 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 25 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Se cierra votación. Končím hlasování. Tento návrh je zamítnut. Paní Karona. Señora Carona, que ha la palabra. Paní Karona si žádá slovo. Tak je to pan, pan Karon, opravuje se předsedající. No. Takže ne. Pan Sperony. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl, pane předsedo, poukázat na to, že hlasování eh, mělo začít ve 12 hodin 10 minut, ale my jsme začali o minutu dřív. Ale eh, že by tedy ty hodiny šly špatně tady, že by se předcházely. Děkuji mnohokrát, pane Speroni za toto eh, časové upřesnění. Tak, teď budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní návrh 21 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 14. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Nyní pozměňovací návrh 22, jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 23 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tento návrh je zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu komise v pozměněném znění jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen a nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. A to je uh, schváleno. Nyní přejdeme k dalšímu bodu a to je návrh usnesení eh, skupiny GUE NGL o stanovisku Soudního dvora o slučitelnosti dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unii o využívání jmené evidence cestujících. Hlasujeme o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o zprávě paní Intveld ke stejnému tématu. Paní Intveld, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. předsedo. Jenom abych zareagovala na eh, mnoho kolegů, kteří neměli přesnou představu, eh, jak hlasovat. Jestliže jste pro dohodu, musíte hlasovat pro zprávu. Jestliže jste proti dohodě, musíte hlasovat proti. Chtěla jsem jenom zabránit jakémukoliv nedorozumění, aby to bylo úplně jasné. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát, paní Intveld. Nyní tedy hlasujeme o návrhu. Nejsou pozměňovací návrhy a hlasujeme jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A e, jasně schváleno. Nyní přejdeme. Pasamos al informe. Nyní přejdeme ke zprávě paní Intveld, ještě prosím. Děkuji, pane předseda. Jenom do protokolu a pro administrativu. Ráda bych se sama eh, nespojovala s touto zprávou, protože, jak je jasné, je to navzdory mému doporučení. Děkuji, je to v rozporu s mým doporučením. Votamos Nyní hlasujeme o zprávě paní Tyson o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob. Hlasujeme o 37 pozměňovacích návrzích příslušného výboru. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 41. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 42, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 43, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 39, jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Takže tím padá pozměňovací návrh 40. A nyní hlasujeme o celém návrhu v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Není to úplně jasné, takže to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to jasně schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A jasně schváleno. Nyní přejdeme ke zprávě paní Luling o zdanění energetických produktů a elektřiny. Hlasujeme o 42 pozměňovacích návrzích příslušného výboru. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní pozměňovací návrh 23 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak je to schváleno. Nyní 34. Kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce. Proti? Zdrželi se? Je to velice těsné, takže to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to také schváleno. Nyní pozměňovací návrh 40 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tento návrh je zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 63. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Obávám se, že to zase budeme muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to remíza. A tím pádem je tento návrh zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 52. Ne, o té jsme právě hlasovali, takže eh, já jsem z toho celý pryč, že byla ta remíza, tak mě to trochu rozhodilo. Takže pozměňovací návrh 53. Jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasnou většinou schváleno. teď tedy návrh 55. Kdo je pro? Zvedejte ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Polovina poslanců vůbec nezvedla ruku. Takže to musíme ověřit. Návrh 8. Končím hlasování. A je to jasnou většinou schváleno. Nyní pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Proti? Zahajuji hlasování, musíme to ověřit. Končím hlasování. Návrh je schválen. 16. Ne, 16 padá. Takže teď hlasujeme o, o návrhu v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřejeme paní Luling. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení o konkrétních způsobech, jak bojovat proti daňovým podvodům. Odstavec 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Odstavec 3. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasnou většinou schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Odstavec 7 jmenovitým hlasováním, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasnou většinou schváleno. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Zvedejte ruce. Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní hlasujeme o... Tak, čtyřka byla stažená a teď bod odůvodnění E ve dvou částech. První část jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. První část jasnou většinou schválená a nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní bod odůvodnění F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní bod odůvodnění G. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně schváleno. A nyní celý návrh usnesení jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno jasnou většinou. Děkuji mnohokrát a nyní přecházíme k vysvětlování hlasování.